Vítám tady ještě jednou paní vysokou představitelku. Na, na pořadu jednání máme nyní prohlášení paní vysoké představitelky o summitu o východním partnerství, které, který se bude konat 29. až 30. září ve Varšavě. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem velmi ráda, že dnes mohu pohovořit o summitu o východním partnerství, který se bude na konci tohoto týdne konat ve Varšavě. Jak eh, určitě dobře víte, tento parlament byl vždy konsistentním eh, zastáncem východního partnerství a předseda tohoto parlamentu také promluví na tomto summitu jménem eh, Evropského parlamentu. chtěl také poděkovat svému kolegovi, panu Filemu, za to, že podporuje tento vztah s východními a jižními sousedy Evropské unie. Už jsem říkal, na začátek svého mandátu, že to budu považovat za největší prioritu naší zahraniční politiky, podle které bychom měli být posuzováni. Tady došlo k obrovským měnám v posledních 20 letech. Je to region, kde musíme podpořit eh, reformy a demokratizaci. Tento proces samozřejmě není jenom v zájmu těchto zemí, ale je také v našem zájmu, protože se tím posuduje naše vlastní bezpečnost a blahobyt eh, v květnu 2009 jsme zahájili východní partnerství jako rámec, ve kterém chceme podpořit politickou a ekonomickou integraci se šesti zeměmi v tomto regionu s Arménií, Azerbajdžanem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou. A v posledních dvou letech jsme dosáhli určitého pokroku a posílili jsme bilaterální vztahy s těmito zeměmi. V tomto roce chceme finalizovat jednání eh, dohody o přidružení s Ukrajinou, včetně oblasti volného obchodu Chceme také zahájit jednání o oblasti volného obchodu s Moldavskem a Gruzí, poté co budou splněny potřebné předpoklady. A kromě toho jsme dosáhli také pokroku v otázce mobility. Provádíme akční plány o vízovém styku s Ukrajinou a s Moldavskem a také jsme eh, uzavřeli dohodu o uznání vízového styku a rád dohody s Gruzí a doufám, že nám to brzy podaří i uzavřít Arménii, Azerbajdžanem a Běloruskem co nejdříve. Ve Varšavě tedy eh, budeme hovořit v kontextu těchto silných bilaterálních vztahů, které jež vytvářejí eh, skutečné nebo reálné výhody. Naše partnerství ale samozřejmě se netýká pouze eh, styku mezi vládami, my podporujeme také vztahy s občanskou společností, s podnikatelskou sférou a my se na okraji Varšavského samitu se zástupci eh, těchto mm, eh, partnerů setkáme a kromě toho jsme o, v posledních čtyřech letech financovali 2000 studentů a akademiků ze zemí východního partnerství, aby mohli studovat v Evropské unii. Takže východní partnerství je budováno společně při dodržování zásad demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu v Polsku. Tak eh, chceme dát našim partnerům jasně najevo, že eh, uznáváme jejich evropské aspirace a že tedy musí vyslovit tyto země svůj závazek eh, provést hlubokou a udržitelnou demokratizaci. Naši východní partneři jsou v různých fázích vývoje a naši roli je poskytnout praktickou pomoc. Já jsem na začátku toto místě také jasně dal najevo Ukrajině, že musí dodržovat demokratické zásady a právní stát, včetně eh, nezávislého soudnictví, což by mělo být základem našich budoucích vztahů. Štefan Chvíle a já eh, eh, my pečlivě sledujeme soudní případ týkající se Julie Timošenkové a dalších členů bývalé eh, ukrajinské vlády a změny volebního systému. Takže eh, chceme tuto situaci sledovat a chceme také velmi jasně vyjádřit naše znepokojení z represe Eh, demokratických a opozičních sil v Bělorusku, které probíhají od eh, loňských prezidentských voleb. Požadujeme eh, pokračování sankcí a chceme, aby došlo k propuštění všech politických vězňů a přitom jsme také posílili naše pomoc běloruské občanské společnosti. Hlavním prvkem naší politiky vůči těmto státům je kondicionalita Chceme propojit eh, veškerou naši pomoc eh, s pokrokem vůči, eh, pokrokem směrem k reformám, což znamená více finanční podpory, užší politickou spolupráci a hlubší ekonomickou integraci s těmi partnerskými zeměmi, které se odhodlaly k hlubším reformám. Dalším prvkem naší nové politiky sousedství je podpora nevládních organizací, se kterými chceme budovat trvalejší vztahy. Máme nástroje pro eh, podporu nevládních organizací a pracujeme také na vytvoření nové evropské nadace pro demokracii, která by měla podporovat demokratické změny a děkuji poslancům tohoto parlamentu za podporu a rady. Nicméně konflikty v tomto regionu, v Náhorním Karabachu, v Podněstří, v Abcházku, Abcházii a v Jižní Osety jsou velké překážky dalšímu pokroku. Očekáváme, že naši východní partneři udělají všechno, co bude v jejich silách, aby dosáhli mírového urovnání situace, protože to je strategická priorita pro EU. V srpnu eh, díky mému doporučení eh, Rada EU schválila jmenování Filipa Leforta jako zvláštního vyslance Evropské unie pro Jižní Kavkaz a Gruzii. Jeho mandát eh, Eh, obsahuje podporu eh, mírového řešení těchto konfliktů v souladu s zásadami mezinárodního práva. Samozřejmě Náhorní Karabach to je také naší prioritou. Společně s takzvanou Minskou skupinou vedeme dialog se všemi zúčastněnými stranami a snažíme se jim pomoci nalézt eh, společné řešení. Evropská unie podporuje stabilizace konfliktu a už jsme to projevili po válce v Gruzii, stejně tak eh, jsme také zřídili monitorovací misi Evropské unie a eh, jsme jedním ze spolupředsedů ženevských mezinárodních rozhovorů. Co týče podněstří, Evropská unie hrála svou roli v přijetí rozhodnutí o pokračování oficiálních jednání ve formátu 5 plus 2. To rozhodnutí padlo 22. září a teď doufáme, že všechny strany budou pokračovat v dobré víře v těchto jednáních. Eh, všichni, pane předsedo, chceme, aby Varšavský summit byl úspěšný a abychom hm, eh, pokračovali v budování nejužších vztahů s našimi východními partnery a sousedy. Já doufám, že se nám podaří podpořit demokracii v této regioni a právní stát. Děkuji, paní místopředsedkyně. A nyní eh, pan kolega Brok za EPP. Herr Kommissar, ich wundere mich. Eh, pane komisaři, eh, já se divím, eh, proč tedy sedí paní Štnová v místě rady, když to je vlastně naše evropská politika. Ale dobře, několik poznámek. Já doufám, že Varšavský summit bude úspěšný a že to bude také, že z něho bude mít dobrý pocit a já doufám, že navzdory eh, rozdílnému vývoji v jednotlivých zemí, zemí na Bělorusku, se podaří eh, najít eh, jakýsi multilaterální přístup k věci v otázce třeba na Horního Karabachu. Já si myslím, že tam existuje mezi zeměmi východního partnerství určitá základna. Východní partnerství by eh, mohlo být eh, daleko silněji eh, multilaterální vzhledem tedy k ekonomickým a dalším faktorům. A to v ekonomicky i politicky. Já si myslím, že je důležité, aby v zemích, jako je Bělorusko, abychom daleko více spolupracovali s občanskou společností ten náš nástroj eh, pro demokracii a eh, lidská práva eh, skutečně můžeme využít k tomu, abychom obešli státní aparát, který tyto věci potlačuje. Dovolte, paní Eštová, pane File, abych ještě jednu poznámku zde zmínil. Slyšel jsem, že generální státní zástupce v Ukrajině dnes na základě eh, Eh, jednoho článku trestního práva eh, z 50. let, z doby stalinismu, a který ještě v roce 62 eh, byl zesílen, že tedy na základě těchto paragrafů žádal 7,5 let vězení pro Juli Tymošenkovou a pokutu 7,5 miliardy dolarů. A to se netýká jenom jí, ale také nějakých 15-16 dalších zástupců opozice. Já si eh, myslím, nebo vím, že pokud do pátku se to nevyjasní, tak eh, zajímalo mě, jakým způsobem na to budeme reagovat. Já vím, že tady musí dospět k nějakému pokroku a já si myslím, že to je i v našem zájmu, aby toto už došlo do konce. Ehm, prostě země, které má, která má výhled na ehm, Evro, přibližení k Evropě, musí ehm, plnit aspoň jakési minimum. Děkuji, pane kolego, Deníhane Svoboda za socialisty a demokraty. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, eh, paní vysoká představitelko, a děkuji také za slova eh, chvály pro pana Fileho, který se také zajišťuje, staví za východní partnerství a demokraticky demokratické změny. Eh, nejde o to, aby tady vzniklo nějaké společenství proti Rusku. Jde o to, abychom měli tady skutečné partnerství, aby si všichni v něm mohli zvolit orientaci, aby mohli spolupracovat s Evropskou unii i s Ruskou. A to platí zejména pro Ukrajinu, která je pro nás nejdůležitějším partnerem. My přejeme eh, předsednictví Evropské unie plný úspěch. Chtěl bych ovšem jasně říct toto. Ukrajinci se právem ptají, jak tedy vznikla ta dohoda s Ruskem o cenách plynu. Jak to, že eh, Rusko se s nepřítele Timošenkové stalo jejím eh, přítelem? Já, pokud vím, tak eh, domluvena cena nebyla příliš příznivá pro ukrajinské, ukrajinský lid, ale je možné naopak to vnímat negativně. Já chci za svoji frakci říci, že tyto otázky se musí řešit politicky, nikoli trestně. A proto je jasné, že apelujeme na ukrajinskou vládu a prezidenta, aby našli východisko z této situace. Odsouzení eh, Timošenkové na základě zákonu, ano, v té době Stalin už možná byl mrtvý, ale prostě na základě legislativy z té doby, bez ohledu na to, jaká je to eh, právní východiska, eh, není prostě akceptovatelné, aby se soudně eh, vedl politický boj. Je třeba dát jasně najevo, že my si přejeme, aby Ukrajina byla co nejblíže Evropské unii a aby se tam plnily ale politické cíle, které jsou s tím slučitelné. Děkuji vám. Děkujeme a oba kolegové máte velice pravdu, že děkujete také panu komisaři Filemu. Já také děkuji za to, že je tady s námi. A nyní Eh, pan Gerbrandy za liberály a demokraty. Pane předsedo, pane komisaři, paní vysoká představitelko. Kde jsou potřeba partneři pro vedení rozhovoru a dialogu a podobně jako je to v Severní Africe a na Blízkém východě, i v tomto regionu sdílíme určité obavy o další vývoj Kromě Švédska a Polska tady nejsou členské státy, které by se v tomto regionu více angažovaly a které by chtěly posílit naše vztahy s východními sousedy, což je krátkozraká politika. A sice proto, že máme všichni zájem na tom, aby naše sousedství bylo co nejstabilnější. Nejde nám jenom o dodávky energii. A já bych byl rád, kdyby členské státy prokázaly více odhodlání k vedení dialogu. Neměli bychom být eh, nějaký instruktor, který bude něco nařizovat, ale měli bychom být rozumným partnerem. A pokud dochází k zatýkání opozičních aktivistů v Bělorusku a jinde, tak bychom měli být eh, velmi znepokojeni, protože my chceme, aby se k nám tyto státy připojily v našem společenství. Měli bychom také umožnit mobilitu a samozřejmě si to vyžaduje určité podmínky, protože pokud nebudou stanoveny pevné podmínky, tak to nemůže fungovat. A proto například musíme mm, povzbudit Azerbajdžan, aby eh, se tam zlepšila politická situace, ale vidíme, že i kromě Ruska je tady Turecko, které se účastní celého eh, tohoto koncertu. A před 14 dny tady ve Štrasburku jsme tady se setkali eh, s našimi kolegy ze zemí Euronest. Nebylo vydáno žádné prohlášení, ke kterému bychom se mohli všichni připojit, ale jasně, tento proces musí pokračovat, musíme i nadále si vzájemně naslouchat a já doufám, že výsledek bude pozitivní. Kolik Charles Tanok, konzervativní Pan Charles Tanok za ECR, pane předsedo, paní vysoká představitelko. Zatímco oči EU jsou upřeny na jich a na naše sousedy v této oblasti, nesmíme ztrácet ze zřetele důležitost východního partnerství a musíme i nadále podporovat rozvíjení vztahu s šesti státy na východ od nás. V Ukrajině se situace zhoršuje, jsou podkopány demokratické struktury a právní stát, jak to vidíme v případě soudu s Julí Timošenkovou. A k tomu dochází v okamžiku, kdy Ukrajina chce podepsat dohodu o volném obchodu. Bělorusko je diktatura Lukašenkova a situace na Kavkaze je také nepokojivá, protože i nadále pokračuje ruská okupace Gruzie a víme, že pane velké napětí kvůli náhodnímu Karabachu mezi Armenií a Azerbajdžánem. Já vítám jmenování, jmenování zvláštního vyslance EU pro Jižní Kavkaz. Nicméně na zasedání se státy Euronest jste hovořil o výhledu eh, těchto zemí na členství podle článku 49. Myslím si, že to paralizovalo jednání mezi těmito země, což si myslím, že eh, nám nedá velkou naději na to, že by eh, parlamentní zhromáždění s těmito zeměmi bylo funkční a já doufám, že k tomu nedojde ani ve Varšavě a doufám, že Evropská unie se zaměří na pragmatické otázky jako liberalizace obchodu a usnadnění vízového styku. To by měla být cesta jako předu spíše než řešení eh, konfliktu. Eh, I would like to Mr. Eh, děkuji vám a chtěl bych se omluvit panu Gilevičovi. Já se omlouvám, že jsem vás zde nespatřil. Ne, Vítám vás tedy nyní dodatečně mezi námi. Nyní pan kolega Werner Schulz za zelené. Pane předsedající, dámy a pánové, nový eh, princip více za více u eh, východního partnerství by se měl uplatnit zejména při budování občanské společnosti. Je tady před nimi velká práce. V momentálně eh, se snažíme spolupracovat zejména s proruskou opozicí. Proto já bych eh, vás prosil, paní Eštnová, pane komisaři File, zasazujte se proto, aby toto fórum dostalo svůj sekretariát v Bruselu, protože teď je to všechno více-méně na čestné bázi, čestné funkce a organizátoři prostě toho mají až nad hlavu. Jak důležité to je, to ukázali kontroverzi na parlamentní shromáždění Euronest jak silně ty konflikty, které existují, eh, ničí vzájemnou důvěru. Toto by mělo sehrávat centrální roli v našem eh, východním partnerství, zejména EU je eh, pozorovatelem v rozhovorech 5 plus 2 a není dostatečně respektovaný. Já doufám, že se podaří žádat jasně propuštění všech politických vězňů v Bělorusku a e, do budoucna také Rusko je třeba silněji zapojit do řešení této problematiky. Děkuji vám. E, já bych nyní rád dal slovo

Köszönöm szépen, képviselő úr, most pedig... Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní za Evropskou svobodu demokracii pan Imbrasas na jednu minutu. Pane předsedající, vážení kolegové, nadcházející summit ve Varšavě o východním partnerství je dobrou příležitostí, jak zhodnotit dosažený pokrok a jak se snažit nově nastavit eh, toto partnerství. Zvláštní pozornost během tohoto samitu bude věnována také jaderné bezpečnosti. Mělo by se diskutovat o bezpečnosti nových jaderných elektráden, které se eh, budují v blízkosti Evropské unii, tedy v Rusku a v Bělorusku. Tyto plány by mohly vést ke zhoršení situace v oblasti jaderné bezpečnosti nejenom v těchto zemích, ale i na území EU. Dále je potřeba eh, pokračovat v jednáních o vízovém styku a o volném obchodu s Ukrajinou. Souhlasím s kolegy Brokem a Svobodou, že bychom měli hledat také řešení eh, toho problému s Julií Timošenkovou je to také jedna z priorit nadcházejícího litevského předsednictví EU. A my budeme usilovat o tom, abychom eh, posílili vztahy se státy východního partnerství a já bych chtěl navrhnout, aby se jeden z těch dalších summitů eh, konal v Litvě. Děkuji vám a nyní pan Melcer na jednu minutu za nezařazené. Děkuji, pane předsedající. Naším cílem by bylo podpořit politické a ekonomické reformy v těchto šesti zemích. Rusko se k tomu staví odmítavě, to všichni víme. Nicméně ty země ve východním partnerství by také potenciálně mohly být kandidáty na členství. Během jednání o dohodě o volném obchodu s Ukrajinou eh, bude záležet na tom, jestli eh, se podaří Ehm, zajistit právně nezávislost justice v případě Julie Tymošenkové. Nicméně nestačí pouze hovořit o lidských právech a demokracii. Měli bychom si vědomit, že tady jsou další země, jako je eh, Turecko a dále tady zvláštní postavení posledního evropského diktátora Lukašenka. Ne. Nedávno oznámené propuštění všech eh, politických vězňů spíše souvisí s eh, finanční pomocí, ve kterou doufá, protože mu nestačily miliardy z Číny. Ale já si myslím, že bychom to měli odmítnout. To je nejdůležitější věc. A nyní další řečnice. První Pan Heckmark, minuta a půl. Mr. Speaker. Eh, pane předsedo, summit ve Varšavě musí eh, vyznít silně a eh, musí podpořit prosazení priorit východního partnerství s možností i ovlivnit vývoj ve společnosti těchto zemí, protože všechny tyto země balancují mezi dvěmi extrémy, dvěmi směry. Buď autoritářské režimy a nebo demokracie otevřená společnost. A to probíhá právě teď. A pokud promrháme tuto příležitost, tak už těžko se znovu objeví. Je třeba říci ano, je to o Evropě, je to o demokracii a právním státu. Ukrajina je tohoto příkladem. Co se děje tam s Julí Tymošenkovou například, protože buď eh, dojde k podkopání právního státu a eh, nebo naopak zvítězí podpora lidských práv a otevřená společnost. Proto je zcela zásadní, aby Evropská unie využila všechny nástroje, které má a aby se chopila příležitosti, které vyplývají z různých eh, třeba vizové, jako viz, věcí, jako vizová liberalizace, obchodní styky a tak dále a uložila to jako předpoklady, podmínky, které se musí splnit, pokud chce tato země uší spolupráci. A e, proto si myslím, že summit musí vést ke konkrétním krokům tak, aby to bylo důvěryhodné. Děkuji. Děkuji. A nyní eh, na minutu a půl pan Sivič. Děkuji, děkuji. Mm, východní partnerství je eh, mm, mm, příkladem toho, Eh, že mm, eh, nás čeká hodně eh, práce a já zde děkuji komisi za to, že jsme nastartovali správný směr. Východní partnerství musí vycházet z diferencované politiky a musí zahrnout země tak různorodé, jako je Moldavsko a Azerbajdžán. Eh, mo for mo, víc za víc, ale také méně za méně. Takže my chceme eh, posílit eh, demokracii a lidská práva tam a chceme uší vztahy s těmi zeměmi, které budou prosazovat naše principy. A já myslím, že Varšava si zaslouží právo konat tento summit. Stockholm a Varšava jsou eh, eh, hlavní města těch zemí, které prosazovaly tuto myšlenku. Je to pro nás velice důležité, tedy pro Poláky, to každý chápe. Ukrajina je pro nás důležitá. Velice dobře víme, jak tam špatně funguje soudnictví. Ale neměli bychom směšovat strategii s taktikou a eh, usnadnění vizové povinnosti. To je důležité, abychom eh, dali tu možnost lidem cestovat svobodně do Evropy, tím si je k sobě přiblížíme. Perspektiva členství v EU to je velkou motivací pro tyto země. Děkuji. Ano, mm, prosím, dodržujte řečnickou dobu. Paní Jatemaki, minuta. Prezident. Děkuji, pane předsedající. Občanská společnost a pluralitní eh, politická scéna je předpokladem pro všechny státy a já tedy vítám úsilí prohloubit vztahy s občanskou společností. A to, že se budou dále podporovat, tak jak se o tom rozhodlo v květnu. Nicméně to není všechno úplně jasné. A proto bych se vás chtěla zeptat, paní vysoká představitelko, jak tento nový nástroj pro vztahy s občanskou společností bude fungovat a jak to bude propojeno s politikou sousedství a jak s tím souvisí ta Evropská nadace pro demokracii. Děkuji vám. A teď eh, má slovo pan Kaminský na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl nejprve poděkovat vysoké představitelce za její slova podpory Gruzii, což je významné. Několik dní před tím varšavským summitem já bych byl rád, kdyby EU prohlásila, že územní celistvost Gruzie je otázkou také důstojnosti celého západu. Situace v Ukrajině je samozřejmě velmi eh, relevantní. Já rozhodně nejsem žádným obdivovatelem prezidenta Janukoviče, ale nemyslím si, že by bylo vhodné, abychom porovnávali situaci s Ukrajinou dnes se situací za eh, doby Stalina. To si myslím, že není vhodné přirovnání, zejména od těch, kteří mlčí k porušování lidských práv v Rusku. A pokud naše kolegové parlamentu se zajímají o lidská práva v Ukrajině, a to je samozřejmě vítané, tak bych také uvítal, aby se stejnou měrou eh, zajímali o situaci oblasti lidských práv v Rusku, kde eh, se zakazují politické strany, kde se nemohou například účastnit voleb do parlamentu, zatímco parlament v Ukrajině má téměř 50% zastoupení opozice. Pan Provera, minuta. Děkuji, pane předsedo. Východní partnerství má významnou politickou dimenzi pro Evropskou unii, ale nyní e, trochu mm, dělá starosti ten kurz, které to nabralo. Dialog s Běloruskem je obtížný, Ukrajina a případ Timošenková, to nám eh, potvrzuje porušování eh, lidských práv a korupci. Gruzie, Azerbajdžán eh, mají část své území pod okupací a rozpor mezi Azerbajdžánem a Armenií může vést k ozbrojenému konfliktu. Já nechci ztrácet naději v budoucno východního partnerství, ale chci, aby tyto partnerské země plnily své úkoly, eh, včetně základních pravidel demokracie a vyřešili se své územní spory. Zde mám na mysli i Gruzi a náhorní Karabach. Evropa nemůže akceptovat porušování mezinárodního práva, které garantuje územní celistvost eh, a eh, tak, jak jsme již v parlamentu požadovali ve rezoluci, v usnesení o Kavkaze a nelze tedy popírat základní principy, eh, jako jsou lidská práva. Děkuji. A nyní pan Stojanov. Jedna minuta, prosím. Děkuji, pane předsedající. Především bych chtěl upozornit na situaci na Kavkaze je velice důležité, aby tento region byl vnímán jako celek. Protože v současné době eh, ho rozdělujeme na dvě skupiny zemí. Gruzie a Azerbajdžán nyní usilují spolu s Tureckem o izolaci třetí země v regionu Arménie. To není přípustné a Evropská unie by měla být proti externím zásahům z prostředí mimo EU, které by ovšem mohly eh, zničit eh, naše východní partnerství. A za druhé, případ paní Timošenkové na Ukrajině. Já si myslím, že paní Timošenko jistě má právo na svobodný proces ale to už je nyní pochybné, vzhledem k tomu, jak dlouho je zadržována, ale Ukrajinci na druhé straně mají právo bránit své zájmy a ty byly skutečně eh, poškozeny paní Timošenkovou. Děkuji a nyní pan Sariš Volsky. Děkuji, pane předsedo. Pokud se eh, obsazení eh, tohoto sálu během eh, debaty o východu a během východu, debaty o jihu nejsem zas tak optimistický jako moji předřečníci. Já souhlasím s vaší politikou, paní Šnová, pane File, všechny texty, deklarace a tak dále, ale mám obavy, zda jsme schopni eh, to také plnit. Samozřejmě nacházíme se ve velmi obtížném kontextu. Eh, máme negativní eh, dynamiku v EU kvůli krizi na jihu. Eh, máme krizi v Euronestu a máme negativní dynamiku na východě, poněvadž demokracie je tam na ústupu. Čili co zde máme, jaké máme možnosti. My potřebujeme dostatečnou páku pro naši východní politiku. Překvapil nás vývoj na jihu. My nechceme, aby na východě se scénář opakoval. Chceme mít eh, dobré eh, dobré eh, připravené odpovědi, kdykoliv eh, bude docházet v krizi, ke krizi v Minsku, v Jerevanu, v Baku. Mám jednu otázku. Pane komisaři, paní vysoká představitelko, eh, dá se říci, že respektive dá se vyloučit, že by Janukovič hrál dvojí hru. On nás pomlouvá, a vydírá nás tím, že se odvrátí směrem k Rusku a obráceně. Ale toto je takový test a my bychom skutečně měli dosáhnout dohody eh, do konce polského předsednictví a potom pozastavit ratifikaci. Képviselő úr, a szó másfél percre. Slovo má pan Vigenin na minutu a půl. Pane předsedo, paní vysoká představitelko, pane komisaři, kolegyně, kolegové, neměli bychom od toho samitu očekávat eh, příliš, ale zároveň si musíme uvědomit, že od roku 2009, eh, kdy summit východního eh, partnerství zahájil tu novou iniciativu, bylo dosaženo opravdu e, řada e, výsledků. Není to až tak dlouhá doba, ale zároveň e, se nám v té době podařilo začít vytvářet určitou politiku, která teď začíná nést ovoce. Já bych nebyl až takovým pesimistou ohledně dynamiky celého toho procesu, protože vidím, že čím dál tím větší počet lidí z těch východních zemí, z těch zemí východního partnerství, vidí svou budoucnost spojenou s naší. Chtějí pracovat stejným způsobem jako my my s větší mírou transparentnosti, s větší mírou odpovědnosti a to je proces, který bychom my měli podporovat. Myslím si, že ta revize z května letošního roku a sdělení komise eh, přinesly novou vzpruhu, E, celému procesu a měli bychom zde říci, že můžeme dosáhnout výsledků pouze tehdy, když e, budeme výrazněji prosazovat koordinaci našich kroků a když se budeme navzájem podporovat. Parlament, rada, členské státy a tak dále. Musíme dávat stejnou pozornost východu i jihu. To je to hlavní sdělení od našich partnerů. Potřebujeme e, společný cíl, aby tady existovalo cestování bez vízové, v systému bez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 Také musíme e, řešit více problémů a e, otevírat více programů pro naše partnery v oblasti školství a e, vědy. S Ukrajinou se nám daří spolupráce docela dobře a třeba s trestní zákonník z doby stalinismu je ještě vlastně ukázkou toho, co tady zbývá učinit, kolik práce před námi leží. Děkuji. A teď tedy modrá karta. Prosím. Uh, Souhlasíte s položením otázky? Souhlasíte s modrou kartou? Ano, děkuji. Eh, eh, mám otázku. Um, na pana Vigenina a to v souvislosti s tím, co tady řekl také pan eh, Sirius Volsky. Mě by zajímalo, jestli nabídka Euronestu podle vašeho názoru byla dostatečně atraktivní pro naše východní partnery. Jaká je vaše zkušenost? Myslíte si vy a vaše krajané, že tato nabídka by měla být středem ještě větší pozornosti? Děkuji vám za otázku. Já jsem vlastně za tu krátkou dobu neměl dost času na to, abych řekl pár slov o Euronestu. Je pravdou, <coughs> že se nám nepodařilo přijmout zprávu, která byla eh, předložena a to je eh, v důsledku určitých malých nerozumění kolem některých drobnějších témat, protože tady byly některé věci diskutovány eh, ve schromáždění Euronest. Jsou to věci, které převezmeme do budoucích jednání, ale moje zkušenost je taková, že všech pět zemí má zájem o pokračování v té spolupráci v rámci Euronestu je to živá struktura. Všechny tyto země jsou rády, že s námi mohou spolupracovat a věnují hodně úsilí do budoucí činnosti. To je to, co jsem si odnesl z nedávné návštěvy Arménie a Azerbajdžánu eh, poté, co skončila plenární, eh, co skončilo plenární zasedání Euronestu před dvěma týdny. Děkuji, pane kolego. A pak je ta e, otázka Pražského summitu. Předseda přerušuje řečníka. partnerstvo to jeden z... Děkuji, dámy a pánové. Východní partnerství patří k prioritám polského předsednictví. Dotyczące v dokumentě końcowym szczytu partnerstva. V závěrečném dokumentu summitu by měly být zakotveny eh, konkrétní prohlášení například o bezvízovém styku, tranzitu, zrušení vízové povinnosti. A měli bychom také zvážit, zda východní regiony Evropské unie nemají dostat eh, další finanční prostředky, například region eh, v Polsku. Pokud jde o politiku sousedství, tak tady vidíme určitou podobnost, pokud jde o jižní a východní rámec. Politické problémy Ukrajiny by neměly vrhat stín na, tato partner, na toto partnerství Přáli bychom si, aby scénář arabského jara se opakoval i jinde a pokud financování bude nedostatečné, tak se východní partnerství nebude moci dále rozvíjet a je možné, že ty aktivity budou nedostatečné. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Varšavský summit znovu zdůrazní evropské aspirace našich východoevropských partnerů. To je pravdou, ale stačí to? Je to dost? A nebo je to prostě eh, rituální fáze eh, a my budeme čekat, až se během našich, eh, podle našich východních hranic bude rozvíjet politická nestabilita, pak se tam začnou střídat carové, jak už ostatně jsme svědky, tak eh, chceme přece demokratickou alternativu eh, putinizaci veřejného politického života, která tam tráví celou oblast. Eh, je třeba si uvědomit, jak se věci vyvíjejí. Liberalizace obchodu a bezvízového styku je také na pořadu dne a vyvíjí se ale pomalu. Pak jsou tady určité frustrace. Naši partneři mají důvody se domnívat, domnívat, že byli podhodnoceni. Eh, projekt Nabuko je vidět méně než dříve a mediační kapacita Unie zdá se dokáže řešit takzvané zmrazené konflikty a proto tyto zmrazené konflikty jsou připraveny vybuchnout. Takže, pane e, e, předsedo, není tady až tolik nového na východní frontě, pokud to mám schrnout. Tento deficit politické vůle nepodporuje naše partnery v tom, aby pokračovali v demokratických reformách. A k tomu ještě strategická a energetická krize by mohla mohla znásobit hospodářskou krizi, o které všichni víme. Východní dimenze naší politiky je něco, co musíme my rozvíjet. Jinak předseda přerušuje řečníka. Omlouvám se, musíme pokračovat. Na řadě je paní Flašiková Beňová. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Pěkně, pan předsedající, pan komisář. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, paní Ehm, Eštonová, je pochopitelné, že poslední dobou se soustředíme spíše na jižní hranice eh, Unie než na východní, ale samozřejmě na východní eh, partnery také nesmíme zapomínat. Po rozšíření v roce 2004 a 2007 jsme získali nové sousedy a věřím, že ze vzájemné eh, spolupráce mohou eh, prosperovat všechny zúčastněné země, stejně tak jako Evropská unie. Příležitost samitu ve Varšavě by neměla zůstat nevyužitá. Mnoho pozorovatelů rok 2011 hlediska partnerství označili za klíčový a rozhodující pro budoucnost. Jednou z priorit je samozřejmě oblast financí, ačkoliv eh, mezi roky 2008 až 2013 se předpokládá, eh, že roční objem financí bude o tři čtvrtiny zvýšen. Budou podstatná jednání především pro období 2014 až 2020. Toto je velká výzva pro polské předsednictví, ale pro nás pro všechny. Z diplomatického a politického hlediska bude také důležité, abychom na samitu probrali úlohu eh, Ruska vůči šesti bývalým zemím Sovětského svazu. Samozřejmě eh, samotné Rusko je mimo iniciativy, ale partnerství nemůžeme chápat v žádném případě jako aktivitu proti Ruskou. Iniciativy tohoto typu nesmí zmeškat příhodný moment trochu pomaleji. Že iniciativa, to... iniciativa tohoto typu nesmí propást vhodný okamžik roku 2011 s polským předsednictvím a na druhé straně je potřeba systematicky a dlouhodobě budovat tuto iniciativu za účasti všech zemí Evropské unie. Děkuji a nyní má slovo pan Magalsky. Pani vysoká představitel, pane komisařu. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, pamatuji si, že v 90. letech perspektiva, že Polsko bude někdy patřit k NATO, nám velice pomohla. Pomohlo nám to, eh, pokud jde o demokratické standardy. Naši kolegové z EPP tady chtějí eh, také zavést eh, určité věci, a my bychom měli něco udělat pro lidská práva v tomto regionu. To je apel na vás, paní eh, představitelko. Přáli bychom si, aby toto setkání ve Varšavě bylo Eh, určitou oslavu nebo zkrátka chtěli bychom dát těmto zemím určité perspektivy, chtěli bychom jim pomoci, pokud je o jejich geopolitickou situaci a chtěli bychom jim pomoci lépe prosazovat lidská práva. Chtěli bychom vás požádat, paní představitelko, aby tady byl vyslán jasný signál pro integraci. Děkuji a dále má pan, slovo pan Gáler, minuta a Východní partnerství je důležité pro nás a pro eh, východoevropské partnery. Míra připojení k Evropské, nebo přiblížení k Evropské unii závisí na tom, jak se toto partnerství vyvine. Více za více, to je správný přístup, ale obrácenou eh, stranou mince je less for less. To platí především, pokud jde o Ukrajinu. Já doufám, že pan Janukovič dobře pochopil slova, která padla eh, v Jal- na Jaltě, Eh, které tady eh, vyslovil pan File, eh, Brok a další. Zatím ještě se trestní zákonník nedostal na tu správnou cestu. Jsou tady ty procesy proti paní Timošenkové a dalším a to je špatně. Pokrok musíme měřit demokracii. Ten, kdo se chce předružit, nemůže nabízet žádné takovéto situace. Nemělo by tady být to, že se tady lidé slučují proti diktatuře, protože oni to dělají právě proto, protože doufají ve společnou budoucnost s Evropskou unii. Souhlasím s kolegou Kaminským, eh, který tady kritizoval situaci lidských práv v Rusku, zmínil tady volby a já si myslím, že tady bychom neměli poslat pozorovatele, protože dneska už je jasné, že demokratické volby tady neproběhnou. Takže kritika, která tady padá vůči Ukrajině, musí samozřejmě zaznít také vůči stejné vůči takové zemi, která je tak velká jako Rusko. Děkuji. Uh, uh, Chcete reagovat? Prosím, kolega Migalski. Já se přiznám, že nie zrozumiałem ostatniego e, e, zdania. To znaczy, pan nie chce, żebyśmy wysyłali naše. E, nasze... Nepochopil jsem úplně tu poslední větu. Vy nechcete, abychom poslali pozorovatele voleb a příslušnou delegaci do těch zemí, kde existuje podezření, že volby budou zmanipulovány. Já tomu úplně nerozumím. Pozorovatelé informují o eventuálních nesrovnalostech. To znamená, že my bychom skutečně měli pozorovatelskou delegaci do Ruska vyslat, i když už v tuto chvíli máme to podezření, že ty volby budou zmanipulované. Pane Galer, um, ehm, já jsem eh, pozorovatelem v Tunisku a jako takový říkám, že bychom měli tyto delegace posílat tam, kde je naděje, že proces povede k demokratickému výsledku, že vůbec k nějak takovému výsledku vést může. A já se obávám, že na základě toho, co se děje v Rusku, už v tuto chvíli máme jasno v tom, že tento proces bohužel nepovede k demokratickým volbám. Protože v tuto chvíli už nebyly připuštěny k volbám všechny strany, eh, které se chtěly eh, ve volbách eh, ucházet o zvolení a pravděpodobně tady nebude, nebudou žádné volby, které by si zasloužily označení demokratické. Proto bychom se, si to měli ušetřit. Děkuji. A slovo má Pan Paško, jedna minuta. Východní partnerství byl odpovědí na konflikt v Gruzii a přerušení dodávek plynu z Ruska. Chtěli jsme ujistit východní partnery, že na ně nezapomínáme, že mají blízko k Unii. Skutečnost, že patří všechny do bývalé eh, sféry sovětského vlivu, věci komplikuje od samého počátku. A vzhledem k tomu, že teď tady existují také problémy v Unii, vzniklé krizí a e, přišly revoluce v severní Africe, se věci komplikují ještě víc. A proč by Rusko ze svého pohledu nechtělo využít této situaci? Já jenom doufám, že až e, jednání o dohodách o přidružení budou docho, e, dokončeny, tak nedojde k nějakému, nějaké změně na naší straně v poslední chvíli. Eh, děkuji za to, že jste dodržel čas. A nyní má slovo pan Pilan jedna minuta. Děkuji bardzo, paní předsedající. Ščit partnerstva wschodniego. Děkuji, pane předsedající. Eh, summit eh, pro východní partnerství je bez pochyby pro Polsko největší událostí, která se týká vnějších vztahů. Závěrečné prohlášení může být kvalitním dokumentem pro spolupráci Bruselu s východními sousedy. V Evropě zápolíme s krizí, která ovlivňuje také vztahy s východními sousedy a stále více lidí se proto zajímá právě o politiku východního sousedství. A my doufáme, že dojde k vývoji. Musíme proto vybudovat dobrý základ. Je stále ještě možné, že před koncem roku uzavřeme dohodu o přidružení s Ukrajinou. Máme možnost volného obchodu a to by pomohlo evropskému hospodářství. Naděje na Eh, určité členství pro Moldavsko a Gruzii, to je eh, také dobrý krok. Eh, budeme tady mít mistrovství příští rok, které se tady bude organizovat společně s Polskem a Ukrajinou a to je také velice důležitý signál. Musíme mít na mysli svobodu, to je to, oč musíme usilovat. V Bělorusku jsou lidé z politických důvodů i nadále stíháni a evropské země zde musí jednat velice odhodlaně. Děkuji. Slovo má paní Ibriša Geč, 1,5 minut. Děkuji, pane předsedo. Je pravdou, že země, které jsou součástí východního partnerství, jsou e, na křižovatce. Jedna cesta vede k plně fungující e, demokracii, druhá obráceně. Takže Otázka eh, eh, svobody je zásadní. Pokud nezas, eh, nezaručíme svobodu a stabilitu, tak se nepohneme z místa. Samozřejmě tady byly zmíněny konkrétní osoby napětí během jara vlastně do této chvíle nevybuchlo, nicméně pokud bychom všichni pracovali společně, včetně vás, paní baronko Ashton, tak bychom situaci mohli kontrolovat, ale zatím eh, prostě pozorujeme určitou situaci a eh, to neznamená, že můžeme hledět na vše se založenýma rukama. My prostě potřebujeme E, určité věci vysvětlit, pochopit, co se vlastně v těch východních zemích odehrává, co se tam děje a všechny konflikty v této oblasti bych měly být předmětem stejného zacházení. Nemůžeme před určitými věcmi zavírat oči. To, co se děje v Podněstří, co se děje v Abasi a jinde, to musíme všechno sledovat a postupovat vůči tomu e, stejně. To, co je řešením v jedné zemi, musí být také prosazováno v dalších zemích. Kirilov. Vážený pane předsedo, východní partnerství nabízí mnohé příležitosti pro plodnou spolupráci mezi EU a jejími sousedy, ale je, největší hodnota spočívá v, tém, v tom vícestranném rozměru. Je tedy třeba zachovat rovnováhu se všemi východními partnery, nezaměřovat se na jednotlivé země, ale spíše rozvíjet potenciál tohoto regionu jako celku. Regionální spolupráce je v tomto ohledu klíčová, eh, například z hlediska rozvoje eh, dopravních a energetických koridorů, protože to je samozřejmě důležité i pro hospodářskou integraci našich partnerů. Bohužel tato spolupráce je nemožná v situaci, kdy existují přeshraniční konflikty. Musíme vytvořit atmosféru míru a e, důvěry a na, najít vlastně e, míru tvorné řešení přetrvávajících konfliktů v regionu. To se týká například Gruzie nebo e, Podněstří. Je třeba se skutečně na toto zaměřit i v rámci evropsko-ruského dialogu, který zde sehrává důležitou úlohu. Samozřejmě závazky EU jsou také nezbytné pro účast eh, po konfliktu a následnou stabilizaci. Eh, a pouze tak může zrůst úloha EU v, v tomto partnerství. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Koval na jednu minutu. Já nepodělám stanoviska, že... Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Nestílím názor, že jsme udělali vše, co bylo v našich silách pro východní partnerství. Mám dojem, že Evropa toto partnerství pozorovala jaksi eh, pouze na okraji celého dění. Ale Zároveň si vážím vašeho osobního úsilí udělat z Varšavského samitu to nejlepší. Je to velká šance, musíme si uvědomit, co to všechno znamená. Partnerství musíme vnímat z budoucího pohledu, z toho, co to znamená pro budoucnost, jak to bude eh, v dobách, až děti vyrostou, vystudují, potom společně s námi budou jednat. Potřebujeme univerzitu pro východní partnerství, potřebujeme nové perspektivy, finanční perspektivu, perspektivu pro eh, další generace. Ukazují to také zkušenosti ze Severní Afriky. Na to bychom měli myslet. Děkuji a dále má slovo pan Křip, minuta a půl. Děkuji, pane předsedom. To, co říkala vysoká představitelka, znělo velice optimisticky. Hovořila jste tady o úspěchu východního partnerství a já bych vám to přál, stejně tak jako panu komisaři Filemu a polskému předsednictví. Přál bych si, abychom nemuseli jednat v takové atmosféře jako po posledním zasedání Euronestu je úspěchem, že parlamentní schromáždění se vůbec sešlo a zahájilo eh, práci. Co očekávám od tohoto samitu ve Varšavě? Očekávám jednotný postoj k financování východního partnerství a doufám, že předsednictví a vlády udělají vše proto, aby pomohli opozici a aby byli eh, propuštěni věznětí eh, zástupci opozice, paní Timošenková především. Musíme tady také spolupracovat s eh, Gruzií, musíme tady podpořit změny. Myslím si, že eh, musíme také působit na Bělorusko. Otázka je, jaké podněty bychom tady mohli dávat, pokud jde o Um, východní partnerství, například usnadňování vízového styku. Nemáme vízovou povinnost pro Rusko, ale eh, je tady šengenská bariéra a pro země východního partnerství je to důležité téma. Musíme s nimi spolupracovat a důležitá je také infrastrukturální podpora. To je velice důležité pro rozvoj eh, tamní občanské společnosti. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Druhý summit východního partnerství ve Varšavě je skvělou příležitostí, jak vyslat mnohem silnější politický signál ohledně evropské politiky. Závěry samozřejmě budou zcela klíčové, klíčové pro budoucí provádění východního partnerství. Je nepochybné, že musíme hovořit o politice sousedství. Dokument komise, myslím, poskytuje určitou odpověď na změnu v této oblasti. Ubírá se správným směrem. Nicméně jsou tady ještě další oblasti, kde nebyly přijaty potřebná opatření. Ta politika se nerozvíjí vždy tím správným směrem, ale myslím, že musíme skutečně zachovávat pevné stanovisko a měli bychom také podporovat financování, které samozřejmě bude záviset na tom, jaký pokrok každá jednotlivá země učiní. Přístup k občanské společnosti je také velice důležitý. Konečně objevil se návrh zřídit Evropský fond pro demokracii. To je, myslím, vítaný nápad a e, budu teď hovořit jak k vysoké představitelce, tak k panu komisaři, když řeknu, že je na čase toto opravdu začít provádět. Protože stále řada nástrojů se využívá pouze částečně, nedostatečně a já myslím, že bychom je opravdu měli začít využívat ještě předtím, než zřídíme nějaký další evropský fond komise musí se snažit toto ovlivnit a doufejme, že se situace změní do, po varšavského samitu. Děkuji. Děkuji. A nyní drobná změna. Bude následovat a slovo má ještě pan Kukan. Děkuji, pane předsedo. Summit ve Varšavě je bez pochyby nejdůležitější událostí polského předsednictví. A já věřím, že také bude významným milníkem, pokud jde o vztah Unie k jejím východním partnerům. V situaci, kdy Unie má ambici sehrávat důležitou úlohu ve celosvětové politice, měla by se eh, pokusit jasně definovat svůj postoj vůči nejbližším a strategickým partnerům. Je třeba vyslat jasný signál, že Evropská unie je rozhodnuta sehrát klíčovou roli v tomto regionu. Jestliže chceme, aby východní partnerství bylo úspěšné, musíme vytvořit skutečné politické partnerství. Musíme zintenzivnit vztahy, přijímat jasná rozhodnutí, prosazovat hodnoty a cíle, které povedou k reformám a k prohloubení spolupráce s Evropskou unii. Summit poskytuje příležitost nastavit podobu těchto vztahů a také intenzitu těchto vztahů pro další období, které už může být rozhodující. V opačném případě by se mohlo stát, že země, které mají být našimi partnery, začínají vnímat vztahy s Uní spíše instrumentálně. A může se pak stát, že uvíznou na půl cesty mezi demokratickými reformami a mezi sovětskou minulostí. A to rozhodně není v našem zájmu. Proto musíme odhodlaně reagovat na problémy, jako je liberalizace vízového režimu, posilování demokratických institucí a občanské společnosti, a v neposlední řadě také řešit otázky obchodu, spolupráce a bezpečnosti. Unie by se měla k těmto zemím přibližovat a zároveň jim dávat možnost přiblížit se k Unii. Doufám, že Varšavský summit bude v tomto smyslu úspěchem. Děkuji vám. Děkuji. A nyní pan Mikolášik na minutu a půl. Děkuji, vážený pane komisaři, vážená paní Eštonová. Blížící se summit ve Varšavě eh, přináší naději na oživení vztahů EU s jejími východními partnery. Dynamizace ale zároveň vyžaduje, abychom jasně vytyčili strategické zájmy a cíly Unie. Také musíme vypracovat strategii toho, jak těchto cílů asertivněji dosahovat. Východní partnerství by podle mého názoru mělo být užitečným prostředkem dosahování oboustraného prospěchu na základě společných zájmů a na základě respektu vůči vzájemným závazkům. Varšavský summit by měl především vnést jasno do jednání o dohodě o přidružení a o volném obchodě s Ukrajinou. Bude také třeba zdůraznit, že EU má zájem na prohloubení hospodářských a demokratických reform této e, země. Nemůžeme zůstat lhostejní vůči tomu, jak se zachází v této nadějné zemi například s bývalou premiérkou Timošenkovou. Mezi klíčové oblasti, o nichž budeme muset diskutovat, eh, by měla patřit hospodářská témata, ale také energetika, investiční projekty, bezpečnostní a environmentální otázky. Ještě tady přetrvává mnoho citlivých problémů. Je to třeba problematika Náhorního Karabachu, která je dlouhodobě neřešena a máme pocit, že také stoupá napětí. Azerbajdžán na jedné straně má své požadavky, na druhé straně stojí Arménie, která má podporu Ruska a je tady třeba najít moudré politické řešení. Děkuji vám. A poslední na seznamu je pan Tokeš. Vážená paní předsedající, vážená paní místopředsedkyně, summit východního partnerství ve Varšavě se odehraje v září souběžně nebo paralelně k předchozímu maďarskému předsednictví má i toto polské předsednictví mezi svými prioritami rozšíření. A tyto země jsou tedy partnery chystaného samitu. Já bych chtěla říct, že Polsko skutečně je takovým hnacím motorem toho východního partnerství spolu se Švédskem a já za to děkuji. Jakožto eh, rumunský poslanec, tedy Rumunsko je z bývalého sovětského bloku, tak bych chtěl říci, že se opravdu cením toho, jak maďarské předsednictví napomáhá eh, Chorvatsku eh, v jeho přistoupení a podobně nyní Polsko napomáhá Ukrajině. Vlastně mm, u příležitosti 20. výročí pádu Sovětské unie jsem přesvědčen, že EU může ukázat, že Evropa se skutečně může znovu sjednotit i vlastně za hranice té bývalé železné opony na základě solidarity a tím by se tak završil integrační proces je jasné, že to, co se děje v našem sousedství, ovlivňuje i situaci v celé Unii, takže politika sousedství je důležitá pro silnější Evropu. Země východního partnerství provádějí reformy tak, aby se přiblížily k Evropské unii. A my neustále vlastně zdůrazňujeme, že je třeba, aby byla dodržována lidská práva v Bělorusku a na Ukrajině a musíme být jednotní v našem odhodlání eh, navázat uší vztahy a tak, aby to bylo vysláno jako jasný signál i z tohoto samitu a aby se ukázalo, že EU i nadále bude sehrávat důležitou úlohu v tomto regionu. Děkuji a nyní začíná postup Catch Eye. Mám tady opravdu velké množství poslanců, kteří se přihlásili o slovo, ale máme na to jenom pět minut, takže nemůžeme dát slovo všem. A jako první pan Lisek. Předničonca, paní vysoká představitel, paní komisařu, Děkuji paní předsedkyně, paní vysoká představitelko, pane komisaři. Jsem eh, jakožto Polák hrdý na to, že se tento summit bude konat ve Varšavě. Myslím si, že i celá Evropská unie na tento summit může být hrdá. Je to krok správným směrem. Nabízíme něco, na co eh, napjatě čeká všech šest zemí, které eh, jsou v tomto programu. Víme, že tyto země doufají na stabilizaci, demokratizaci. Hovoříme tady o ekonomickém vývoji a bez pochyby by bylo dobrým krokem, kdyby eh, dohoda o přidružení a příslušné vyjednávání s Ukrajinou mohlo být ukončeno ještě tento rok. Byl by to jasný signál, eh, kdybychom mohli prohloubit dohody o volném obchodu eh, s Moldavskem a Gruzií. Dále paní kolegyně Smolková. politika Vážená paní předsedkyně, tato politika východního partnerství je velice dobrá a prospěšná politika pro šest eh, zemí a také pro Evropskou unii. Je to politika dlouhodobého procesu, výsledky neuvidíme hned, ale projeví se teprve za několik let. Evropská unie touto politikou podává pomocnou ruku těmto zemím, tak, aby se vydali eh, demokratickou cestou, aby se zlepšila životní úroveň jejich občanů. Eh, dnes jsme hovořili o nové obchodní eh, politice pro Evropu a východní partnerství a dohody o volném obchodě posilňují právě tuto oblast. Výhody jednotného společného trhu umožňují eh, získat eh, více z volného pohybu kapitálu, zboží a lidí. Vylepšení ekonomické spolupráce jistě eh, umožní i změnu vízového režimu, rozvoj cestovního ruchu, podpoří bezpečnost a stabilitu zemí východní Evropy. Děkuji. Děkuji, pan Busoj. Thank you very much. Děkuji. Chtěl bych využít. Toto je mimořádná příležitost pro země východního partnerství a může to být také motor pro hospodářskou a politickou stabilitu těchto zemí. Proto se donívám, že iniciativa, která eh, započala v roce 2009, eh, má být dále rozvíjena a posilněna. Jsem potěšen, že polské předsednictví tento aspekt považuje za prioritu a zároveň musíme také zvážit eh, závěry. Musíme tedy přijmout taková opatření, eh, která odpovídají situaci v jednotlivých zemích, která jim pomohou. Opatření by se měla orientovat podle toho, jestli opravdu pomohou občanům těm, těchto zemí, jestli prohloubí demokratizaci těchto zemí. Musíme naplánovat také dostatek finančních prostředků e, i pro období 2014 až 2020. Vážená paní předsedající, vážený pan komisár, sami východ... Vážený e, pane komisaři, e, tato událost, summit východního partnerství, musí eh, být příležitostí, kdy dáme této spolupráci nový impuls. Eh, Varšava je ukázkou toho, co přinesly demokratické změny eh, zemi, která byla před nedávnem poměrně ve stejném bloku jako tyto východní partneři. Eh, jejich reprezentacím můžeme oprávněně vytýkat eh, určité kroky, nicméně musíme myslet na občany těchto eh, států. A ti by měli dostat z Varšavy jasné vyjádření v tom smyslu, že se budeme dále zasazovat za změny. Větší otevřenost pro možnosti mladých lidí a dalších občanů, to by byl dobrý signál. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní Molda, prosím. Zene a füleimnek, amikor az Európai Parlament... Děkuji, toto je opravdu eh, úžasné, když se v parlamentu hovoří o eh, stalinské diktatuře, ale musím říci, že ta hudba, která zní v mých uších, je jaksi falešná, protože se tady eh, vy jako vysoká představitelka pro vnější vztahy, vy si uvědomujete, že Judith Zeman v Maďarsku je velice aktivní odborářkou a zorganizovala demonstraci, byla zatčena den v předvečer této demonstrace a od, už několik měsíců je eh, v domácím vězení a stejně tak eh, tři opoziční politici eh, už několik eh, let. Soud o těchto věcech jedná za zavřenými dveřmi. Eh, pan Budha, ten je, Budha je také eh, z opozice a dělají se proti němu kroky, které se neděly ani za doby Stalina. Tehdy se alespoň snažili zachovat určité zdání. Co uděláte, paní představitelko, až vám podobné věci budou říkat lidé eh, z zemí východního partnerství? Já si myslím, že to jsou naprosto nemožné okolnosti. Děkuji, paní předsedkyně. Mimo... Řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Některé členské státy jsou skeptické vůči eh, tomu, co se děje v Bělorusku a tomu, co zde eh, dělá eh, současný režim, také pokud jde o Ukrajinu, je postoj skeptický a mě by zajímalo, jak to vypadá tedy s prohloubením spolupráce se zeměmi východního partnerství. Já si myslím, že ve Varšavě je potřeba zdůraznit roli občanské společnosti v prohlubování nebo ve vylepšování dynamiky vztahů Evropské unie s východními partnery. Chtěl bych ještě upozornit na integraci. Integrace, integrace je velmi důležitá. Například může probíhat prostřednictvím výboru regionu, například 8. září se konala jedna taková událost, která pomohla Děkuji a teď bych eh, chtěla požádat eh, Catherine Ashton, vysokou představitelku pro zahraniční věci a bezpečnost Evropské unie, aby si vzala slovo. Děkuji paní předsedkyně a eh, chci říci, že tady vážené poslankyně a poslanci hovořili o celou, celé řadě eh, témat. Eh, hovořil o tom eh, kolega Brack. Kdybyste mi postavili tady nějakou lavičku mezi místem pro radu a Eh, komisi, tak by to bylo ideální, ale já vlastně se pohybuju mezi těmito dvěma poli. Ta, eh, jedna z nejzajímavějších otázek, která tady zazněla, byla tato. Máme dost politické vůle na to, abychom dali našemu partnerství, východnímu partnerství, dost energie, dost eh, síly. Já si myslím, že ze závazků Eh, vážených poslanců. Vycházím z toho, co jsem slyšela zde a co jsme také eh, diskutovali eh, s kolegy a kolegou a viděli to z různých perspektiv. Je odpověď na tuto otázku jasná. Ano, summit, který se tento týden koná ve Varšavě, je skutečně důležitý a chtěla bych opravdu poděkovat polskému předsednictví za obrovské množství práce, veliké úsilí, které do přípravy tohoto summitu věnovali. Skutečně jim patří velké díky a právě díky práci, kterou vykonali a díky těch, těm závazků, že eh, mohu říct, že jak Štefan, tak já vidíme velké možnosti, velkou sílu eh, v tomto samitu a vidíme ty výsledky pozitivně. Nechci samozřejmě podceňovat ty výzvy eh, u našich šesti partnerů, každá z těchto zemí představuje určité problémy a výzvy, které je třeba řešit a samozřejmě tady zazněly různé obavy a pochybnosti ohledně zmrazených konfliktů, ohledně potenciálu nových konfliktů, ohledně toho, že je třeba se postavit za hodnoty a zásady, které jsou vlastní nám v Unii a které musí jít samozřejmě respektovat ti, kteří s námi chtějí spolupracovat. A je třeba zajistit, aby se takto skutečně postupovalo a aby se postupovalo transparentně. A to mě vede k věci, která se často diskutuje, případ eh, paní Timošenko. Chci říct, eh, že eh, zdali tady se částečně využívají určité nezákonná, určitá nezákonná opatření. Tady existují různá indicie, nejenom z naší strany, ale ze strany nezávislých expertů. Je to obrovsky důležité vzhledem k tématu, která probírám já, které probírá Štefan. Chceme, aby ten soudní proces byl skutečně e, důstojný, spravedlivý a rovný, aby se s lidmi zacházelo e, správným způsobem a e, spravedlivě. Byla jsem kdysi ministriní spravedlnosti a vím, jak toto je obrovsky důležité na té cestě směrem k Evropské unii a jak obrovsky důležité je, abychom se opravdu neochvějně opírali o tyto zásady. My budeme dále diskutovat o o e, dohodách o přidružení, o volné e, zóně obchodu. Myslíme si, že přidružení představuje větší záruku pro některé z těchto otázek, které jsou konkrétně pro Ukrajinu tak důležité. Ale jak zde poslanci také řekli, je jasné, že ratifikace takovýchto dohod bude muset být učiněna pouze tehdy a jen tehdy, když bude Evropský parlament a Rada ujištěni e, s tím, že věci jdou tím demokratickým politickým směrem. Už jsme e, na příslušný nástroj věnovali 22 milionů eur. E, je ten rozvoj občanské společnosti, ovšem je třeba, aby tady existovala odpovědnost, e, aby věci byly dohledatelné, transparentnost je skutečně zásadní prioritou. Takže je třeba dělat věci, které zatím ještě nejsou dělány. Není možno duplikovat to, co se již provádí, ale v diskuzích s našimi partnery na východě i jihu byly prodiskutovány určité věci. Bylo řečeno, jak budeme podporovat mladé lidi, jak budeme eh, podporovat efektivnější zavádění demokratických principů a e, proto tedy činíme to, co děláme a myslíme si, že to bude velká hodnota e, pro e, ty, kteří potřebují pomoc. Chci závěrem říct, jak si představují výsledky summitu. Je jasný časový harmonogram pro podepsání dohody o přidružení s Ukrajinou a dohody o volném obchodu a začátek vyjednávání s Moldaví a e, Gruzií. Mobilita je velice důležitým tématem pro řadu zemí a je třeba se tedy zaměřit na to, co se v tomto ohledu dá e, posunout ku předu v následujících měsících. A pak je tady ještě otázka tuší spolupráce v oblasti oblasti energetiky a dopravy a politická spolupráce a dialog. Pokud tuto možnost využijeme proto, abychom eh, dali kolem jednoho stolu eh, vedoucí představitelé Unie a těchto eh, partnerských zemí, pokud jasně řekneme, jaká očekáváme, jaké očekáváme závazky eh, a jak si představujeme tu vzájemnou odpovědnost, tak eh, to bude obrovský úspěch a do naší práce s východními partnery to vlije novou energii. Chtěla bych, jak jsem už řekla začátkem, paní předsedkyně, poděkovat polskému předsednictví a maďarskému předsednictví děkuji za práci, která byla v této oblasti vykonána a těším se na velice úspěšný summit ve Varšavě. Děkuji vám, paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a vážení kolegové. Chtěla bych vás informovat, že teď bude následovat kratičká dvouminutová pauza předtím, než se začneme zabývat dalším bodem na našem programu, který se týká sexuální orientace a genderové identity v rámci Rady OSN pro lidská práva. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήθελα να σας παρακαλέσω να επιστρέψετε στις θέσεις σας. Kolegyně, kolegové, poprosím vás, abyste se usadili na svých místech. A my teď máme před sebou další bod a je